Uh, Dobré ráno, kolegové, dobrý den, pane Bronci. Myslím, že jste jediný, kdo tu byl v devět. Okay, can I... Takže mohu všechny poprosit, aby se usadili nebo aspoň stišili, abychom mohli začít. Takže první bod na pořadu jednání je bod 23, nové psychoaktivní látky a minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy. Zpravodaji jsou pan Potaševič a paní Jiménez Beseril, um, oba z EPP. Chápu to tak, že pan Protasěvič tady zatím dnes ráno není a jeho zprávu přednese pan Lisek. Proběhla první prezentace návrhu komise v listopadu. A návrh zprávy tedy nyní máme na stole a já poprosím pana Liska, aby nás seznámil s textem pana Protasjeviče. Prosím, máte slovo. Děkuji. Především bych chtěl omluvit nepřítomnost pana Pot- Protasjeviče. Eh, eh. Kafe a dvě mlíka bych prosila. A, a, eh, ten eh, nyní se rozhoduje o kandidátce do Evropského parlamentu eh, u nich eh, ve straně, takže on dnes nemůže být přítomen a protože to je dost důležité a takže je mi velkým potěšením poprvé v životě vystoupit na výboru Libé. A takže si dovolím tady odprezentovat některé připomínky, které, nebo poznámky pana Protaseviče. Pan Protasevič vítá návrh nařízení ze strany komise, eh, kdyby se jednalo o stažení z jednotného trhu těch nejnebezpečnějších eh, nových psychoaktivních látek. Fenomén psychoaktivních látek, které jsou k, k dostání v eh, některých členských zemích, je poměrně nový jev nebo ne tak úplně no- nový jev, ale růst jejich spotřeby je velice problematický a vyvolává velké zdravotní a bezpečnostní problémy. Spravodaj je přesvědčený, že toto nařízení minimalizuje a doufejme i e, odstraní nebezpečí e, závažných zdravotních e, problémů nebo nebezpečí smrti Domníváme se, že, přesně, že by byl potřeba přesný harmonogram ohledně výměny informací a implementace a klasifikace míry rizika. To je velká výhoda právě tohoto nařízení. Podle stávajícího mechanismu eh, proces stahování nejnebezpečnějších látek je zdlouhavý. My potřebujeme komunitní systém, který nám umožní efektivně fungovat a zajistit občanům co nejúčinnější bezpečnostní opatření. Víte, více než 300 různých látek existuje v členských zemích a eh, zhruba Eh, eh, každý týden vzniká nová taková látka. Takže je snaha klasifikovat ty látky podle míry rizika eh, jako nízkého, středního a vysokého. Pan Protaševič je přesvědčený, že nařízení by mohlo být komplementární k národním eh, systémům řešení a to uvádí v článcích 11 a 12 eh, ohledně látek s nízkým a střední mírou rizika. Co se týče ustanovení nařízení, Eh, očekává se, že v případě látek s nízkým rizikem by na evropské úrovni se nedělalo nic, ale členské státy mohou eventuálně si ponechat nebo zavést opatření i u těchto látek, pokud vyvolávají speciální riziko u nich na jejich území. Článek 12 nařízení definuje, že látky se středním rizikem budou staženy z trhu, tak aby nebyly k dispozici dostupné pro spotřebitele a Eh, mohou být vydávány pod kontrolou jedině pro určené eh, účely jako léčiva nebo pro průmyslovou výrobu. A Protasjevič eh, by chtěl, aby, tedy uvádí, že státy, které chtějí přijmout více opatření, mohou. A vítá také dočasné omezení trochu na 12 měsíců. Umožní to totiž také komisi stáhnout obzvlášť nebezpečné látky z trhu, pokud by docházelo k úmrtím nebo závažným zdravotním důsledkům, byť jenom v jednom členském státě. Dočasný zákaz látky bude zavedený před tím, než bude eh, definitivně zhodnocená míra rizika té látky a budou přijata příslušná opatření. V tomto kontextu pan Protasevič je přesvědčen, že je potřeba se ujistit, že se takové látky na trh nevrátí. A proto to ve své zprávě navrhuje umožnit prodloužení dočasného zákazu na dalších 12 měsíců v případě, že by eh, ten proces hodnocení rizika se eh, prodloužil než eh, na dobu delší, než se počítalo. Kromě toho zdůrazňuje ve své zprávě, že je potřeba zajistit rychlou výměnu dostupných informací mezi členskými státy a EMCDDA. A e, je třeba brát v úvahu nejenom rizika, která látka sama o sobě, ale také v případě, že je konzumována dohromady s jinými eh, eh, psychoaktivními látkami nebo s kofeinem a tak dále. Také zdůrazňuje, že proto, aby systém fungoval, musíme zajistit lepší sběr příslušných relevantních dat eh, ze strany všech subjektů, které pozorují negativní dopady psychoaktivních látek. Kromě toho zdůrazňuje, že v době omezení rozpočtu musíme eh, eh, nalézt eh, dodatečné prostředky na řádné fungování tohoto systému a to by mělo tedy být jaksi pravdou nejenom na evropské, ale i na národní úrovni. Spravodaj se těší na další spolupráci se stínovými spravodaji a dalšími poslanci a tak, aby eh, parlament mohl brzy přijmout toto eh, svoje stanovisko. Děkuji. Předsedkyně, děkuji vám. A nyní paní Jiménez má slovo. Děkuji vám. Tak nejprve dovolte, abych eh, poděkovala komisi za ten návrh rozšířit pole působnosti tohoto právního eh, textu, aby zahrnoval i eh, psychotropní látky tohoto druhu, které eh, mimochodem představují veliký, veliké riziko. Chci také poděkovat panu Protasjevičovi. Měla jsem s ním velice dobrou spolupráci. Co se týče kontrolovaných psychotropních látek, těch nových, mohou být skutečně velice Eh, negativním, eh, s negativním dopadem na zdraví. To má samozřejmě velké představuje velké břemeno pro společnost, mění to chování vědomí eh, a činnost mozku, kognitivní funkce. Evropský, Evropská observatoř v tomto směru spolupracuje s parlamentem, členskými státy i komisí. A proto na evropské úrovni se nám podařilo také e, začít být na poplach e, ohledně rizik, které tato látky představují pro zdraví evropských občanů. Na druhé straně není možno podceňovat e, boj proti distribuci těchto eh, látek, protože tady existuje velice rychlý elektronický trh, na kterém jsou tyto látky distribuovány eh, odlišným způsobem než v minulosti. Výrobci těchto psychotropních látek se dokázali vyhnout kontrolním novým mechanismům a tento, tyto přípravky uvádět na trh tím, že vlastně využívají jiných kanálů. Kromě toho molekulární struktura těchto látek je modifikováno a tak vlastně se daří obcházet zákony e, a důsledky pro uživatele se nemění. Vzhledem k charakteru těchto látek se dá říct, že se daří obcházet eh, právní eh, překážky víc než u těch klasických eh, látek. Vzhledem k těmto novým výzvám je zřejmé, že se členské státy musí více angažovat v prevenci rizik spojených s těmito novými látkami. Tady to se týká také pozměňovacího návrhu 5 a 6. Členské státy musí Evropské komisi dodávat údaje, které by odhalovaly struktury eh, produkující tyto látky a také informace o eh, prodejních cenách, maloobchodních prodejních cenách a rovněž tak informace o analýzách, eh, které jsou realizovány na těchto látkách v laboratořích. Komise navrhla zapracovat do textu celou řadu rizik. Evropská observatoř Eh, může, eh, dejme tomu, dojít k názoru, že určitý eh, produkt představuje vážné nebezpečí a pak je tento výrobek možno stáhnout. 12 měsíců budou právní překážky aplikovány všemi členskými státy konkrétní, proti konkrétnímu výrobci. Nicméně praxe ukazuje, že řada členských států velmi snadno Eh, může respektovat eh, tento eh, text i v kratší době. Proto navrhuji pozměňovací návrh v tom smyslu, že členské státy by měly implementovat ustanovení příslušné směrnice v co nejkratší době a nejpozději dva měsíce po jejím vstupu v platnost. Pak mají vlastně výrobci ještě rok na to, aby se přizpůsobili. Během 12 měsíců nejsou za své výrobky sankcionovány. Někdy se symptomy ukazují, když je látka konzumována eh, s, eh, zároveň s látkou, která je klasifikována. To je také třeba vzít v úvahu. Rovněž eh, chci upozornit na to, že směrnice nepředpokládá penalizaci užívání látek pro osobní účely a Těším se na další spolupráci s kolegy. Předsedající, navrhuji, abychom nejprve vyslechli komisi a zástupce předsednictví a pak otevřeme rozpravu. Zatím tady mám jednu žádost, druhou dobře. Takže nejprve komise, paní Spinant. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedající. Jménem komise Dovolte, abych nejprve poblahopřála oběma zpravodajům, panu Protaševičovi a paní Chiménez, za nesmírně konstruktivní eh, a eh, opravdu solidní eh, texty, které předložili. Oba tyto dokumenty velmi dobře mapují problém nových psychotropních látek v celé jejich komplexnosti a rovněž dobře Eh, dobře mapují výzvy, které tady před námi stojí, pokud chceme tuto situaci řešit. Eh, tady máme co dočinění s velice komplexním trhem, nové látky se objevují každým dnem či týdnem a tyto látky představují různé typy rizik, eh, většinou závažných. Obě zprávy zdůrazňují a snaží se také dále posilovat tu spra- tu, ty naše návrhy e, a ty, pokud budou přijaty, budou umožňovat mnohem aktivnější akci proti těmto psychotropních látkám, protože mohou umožňovat e, rychlejší zavádění e, restriktivních opatření či dočasných opatřeních, ale také zajišťují vlastně přímý účinek na úrovni členských států. Návrhy, které předkládají oba zpravodajové, jdou eh, evidentně tím správným směrem a zvyšují přidanou hodnotu textu. Chtěla bych ještě říct, že zprávy také posilují e, přístup komise ohledně přiměřeného přístupu. To je velice důležitý prvek přidané hodnoty, protože komise e, navrhuje takový niancovanější přístup tam, kde by prostě akce byla e, přiměřená úrovni rizika u těch nových Eh, psychotropních látek, protože se domníváme, že bychom trestním právem měli postihovat pouze ty nejzávažnější, nejnebezpečnější látky. Ty ostatní případy by se měly řešit administrativními eh, právními nástroji. A pak je tady ještě otázka zneužívání. Eh, je třeba si uvědomit, že některé tyto látky mají ještě další užití, mohou být užívány ve výrobě dalších léků, v high-tech průmyslu e, a e, tak dále. Je tady e, velká řada na trhu, je jich velmi mnoho těch nových látek a my teď vlastně teprve děláme takové zmapování té situace. Rovněž náš návrh zdůrazňuje nutnost výměny informací a hodnocení rizik a v tomto směru pozměňovací návrhy předložené oběma zpravodaji posilují tuto, tento přístup. Takže závěrem vítáme tyto zprávy, e, vítáme ty navržené změny, vnímáme jako změny k lepšímu, určitě se tím budeme zabývat během vyjednávání, jde například o otázku flexibility, aby členské státy mohly jít nad úroveň opatření Evropské unie, pak také vnímáme ambiciozní časový harmonogram obou zpravodajů a přejeme výboru Libu, Libe e, hodně štěstí a e, budeme se snažit také držet krok s tím ambiciozním programem programem. A jménem řeckého předsednictví paní Raptachy. Děkuji vám mnohokrát a přeji všem eh, dobré ráno a zdravím vás za řecké předsednictví. Budu pokračovat v angličtině. Tomuto tématu řecké předsednictví eh, přikládá velkou důležitost a bude se angažovat v eh, práci na tomto tématu velmi intenzivně. Naši experti, jak ze strany složek činných trestních řízení, tak z jiných správních hledisek, přeskoumali tento návrh tak, abychom zajistili, že budeme mít co eh, nejvíce možností náležitě pracovat v oblasti protidrogové politiky a v oblasti ochrany zdraví našich občanů. Diskuse v Radě týkající se tohoto nařízení začaly v říjnu 2013 a návrh byl diskutován také na třech schůzích během litevského předsednictví. V rámci řeckého předsednictví byl návrh nařízení diskutován již 9. ledna tohoto roku a to v horizontální pracovní skupině, přičemž diskuse budou pokračovat e, i během příštích schůzí, a to velmi intenzivně. Na únor předpokládáme například tři schůze na toto téma. Zatím eh, odborníci z průřezové skupiny pro boj s drogami diskutovali právní základ tohoto návrhu, eh, jako tedy volbu mezi právním základem vnitřního trhu a právním základem pro veřejné zdraví. Diskutují také rizikovost systému, diskutují příslušná kritéria a zohledňují obtíže, na které někteří upozorňují, co se týče sbírání informací o nových psychoaktivních látkách. Dále diskutují také možnost zavedení přísnějších národních opatření oproti opatřením, která zavádí EU. Velmi si vážíme faktu, že na straně Evropského parlamentu práce již tolik postoupily. Ehm, spoléháme na spolupráci s vámi tak, abychom zajistili, že e, nutné legislativní návrhy budou předloženy co nejdříve jsme přesvědčeni, že je v našem společném zájmu odsouhlasit toto nařízení ku prospěchu všech občanů EU. Děkuji vám. Děkujeme vám mnohokrát. To bylo stručné a k věci. Jako první je paní, na, na seznamu řečníku je paní Hed, stínová zpravodajka za socialisty a demokraty. Prosím. Děkuji vám. E, nejprve bych ráda poděkovala oběma zpravodajům za návrhy zpráv. Ráda bych také řekla, e, že podporuji všeobecně směrování obou těchto zpráv. Doufám, že toto bude nástroj pro boj s šířením syntetických drog v EU a že tato opatření budou doplňovat již existující opatření na národní úrovni. Proto zde vnímám jasnou přidanou hodnotu těchto návrhů. Mám určité návrhy, připomínky a změny, které bych ráda předložila zpravodajům a komisi. Jednak, co se týče propojení opatření EU a opatření národních států. Co mohou úřady na národní úrovni udělat, když už něco se řídí na úrovni EU, jaká dodatečná opatření mohou státy zavést? A Eh, jaký bude dopad pozměňovacích návrhů 15 a 16. Eh, ráda bych si proto vyslechla názor komise na návrhy číslo 15 a číslo 16 v tom smyslu, zda se kvůli nim změní struktura návrhu eh, jako takového, tím, že se zavede ta tříúrovňová rizikovost, tedy nízká, střední a vysoká rizikovost. A pak mám dále ještě poznámku k návrhu paní Jiménez. V návrhu se počítá s tím, že bychom měli prováděcí akty, co se týče kriminalizace určitých látek. Takže principiálně by komise vlastně mohla rozhodovat o tom, co bude drogou a co ne. Ale já bych radši, kdyby takovýto proces, takovéto rozhodnutí bylo u Evropského parlamentu. Nevím, eh, jestli k tomuto byly konzultovány právní služby. Mají k tomu zpravodajové nějaké dodatečné informace? Děkuji. Děkuji, paní Weber. Děkuji. Já bych především chtěla poděkovat komisi za to, že předložila návrh, který mi připadá eh, rozumný a potřebný. trh s těmi novými psychoaktivními látkami se značně zvětšit a z dobrých důvodů každý den se objevují nové a nové. Také bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci a za spolupráci, kterou jsme doposavat měli. Myslím si, že to je rozumný návrh, protože opravdu má snahu chránit trh, to znamená ty restrikce by se eh, udělali jenom v, jenom v té nezbytné míře a eh, tady ten návrh na prodloužení doby restrikcí nebo eh, se snažit, aby hodnocení rizik bylo co nejrychlejší, aby mm, ty substance na vnitřním trhu ne, necirkulovaly, pokud by byly nebezpečné. To nevím, možná by tady to chtělo trošku přeformulovat. Parlament se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že my nechceme, aby uživatelé byli kriminalizováni. My chceme naopak, aby uživatelé měli šanci být třeba v případě potřeby léčení. A takže by bylo dobré asi předložit nějaké pozměňovací návrhy v tomto směru. A taky si myslím, že to je dobrý přístup dát členským státům možnost sami se rozhodnout, jak to budou řešit, protože je pravda, že v členských státech taková ta tradice posledních pár let se hodně liší, pokud jde o typy látek, které jsou tam či onde užívané. I když třeba původně byly určené pro jiný účel. A my bychom měli nadále nechat možnost členským státům regulovat tyto věci, pokud by chtěli jít dál, než co navrhuje nařízení v tuto chvíli. Obecně si myslím, že by to mohla být dobrá legislativa, dobrý, dobré nařízení, které bude chránit lidi a současně bude i rozumné. A myslím, že bychom to mohli dokončit do konce volebního období. Ono to není tak dalece na parlamentu, spíš bude otázka toho vyjednávacího procesu po hlasování v parlamentu. Děkuji. A poslední řečník na seznamu, pan Schlitter. Thanks. Uh, I'm... Děkuji. Já si nejsem zcela jist ohledně souvislosti mezi tímto a fungováním REACH. Protože pokud žádáte o registraci léku, je to v Ríči a ty jsou obec taky tady vyloučeny z říče. A pokud nejsou, pak je divné, že napřed se musíte obrátit na členské státy, členské státy se musí obrátit na komisi, komise udělá studii a potom teprve rozhodujete. U všech ostatních chemikálií, u nichž nejsme si jisti, jakým budou mít vliv na lidi, tak nová chemikálie musí být nejprve registrována a pokud mají nějaké vlastnosti, tak se musí poskytnout data o bezpečnosti chemikálií a to dělají ty firmy od začátku. Takže já nevím, jestli jsem něco špatně pochopil, jestli jestli je to v rámci REACH a pak se dostáváme do této fáze, ale jestli je snaha to usnadnit a dát eh, nebezpečnější látky na trh eh, Evropy, tak to asi není ono. Všechny eh, informace by měly být v hodnocení rizika. a to by měla předložit ta, ten výrobce dříve, než se látka dostane na trh. Jestli jsem to špatně pochopil, tak předložím pozměňovací návrhy tak, aby bylo jasné, že napřed všechnu práci musí odvést ta firma toho výrobce a pak eh, můžeme schánět další informace, pokud to bude potřeba. A když postupuji podle logiky zpravodajů, mám stejný problém jako komise eh, ohledně toho, co je a co není trestné, ale mám také jednu otázku k definice směsí. Ve první směrnici je to 619 v návrhu komise. Ty směsi jsou v pořádku, ale v té druhé je odstavec, který říká, pokud jsou tyto látky přítomné ve směsi. Nevím, jestli to už tam není pokryté a jestli to není duplicitní. To, tomu bych předložil eventuálně pozměňovací návrh, na to by taky mohla komise odpovědět. Taky by mě zajímalo, ohledně skupin chemikálií. My máme problém s těmi látkami, které eh, mladí lidé objeví, že eh, jsou, eh, napřed jsou tedy objevené, potom je mládež užívá, pak jsou zakázané a některé ty molekuly třeba mají, ale zase v jiných látkách stej, nebo v výrobcích stejný vliv, zase se to zakáže. Jakým způsobem bychom mohli se zaměřit na aktivní skupiny chemikálií, jako třeba chemikálie, které mají takovou a takovou funkci nebo funkcionalitu. Jestliže budete mít třeba kodein a kokain, tak kodein a kokainci jsou velmi podobné, mají různé důsledky, to víme, ale tam změníte jednu molekulu a máte z jednoho to druhé. Takže mohli bychom pochytit, no, podchytit skupiny chemikálií, tak nebude potom tak snadné obcházet zákon. Ale jinak souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů zpravodaje. Děkuji. Děkuji vám, pane Šlitre. A vidím, že pan Liček mezi tím odešel, nevím. E, paní Chimenez, jestli třeba ještě nechce něco dodat. Měla bych požádat nejprve komisi o vyjádření, aby se mohla vyjádřit k tomu, co řekl pan Šlitr. Já bych možná také odpověděla nejdřív a pak vyslechla komisi, protože další zpravodaj zde není přítomen. Ten vypracoval tuto část. Chci říct, že ta otázka, která se týká eh, toho, co jste tady eh, rozporoval, to se vztahuje ne k mým pozměňovacím návrhům, ale pozměňovacím návrhům kolegy. Eh, k tomu bych ještě chtěla říct tolik, že jsme také požádali právní službu, aby se k věci vyjádřila a ona by nám měla dát své vyjádření do 28. ale zatím další informace k dispozici nemá. Eh, druhý zpravodaj není přítomen. Sdělil mi, že ta právní služba se k věci vyjádří záhy a budeme moci odpovědět. A myslím, že i on sám, jakože pan Protaševič, se k tomu bude moci vyjádřit obšírněji osobně. A k tomu ještě, eh, co eh, říkala paní kolegyně, pozměňovací návrh 3 a 5 a 6 Eh, to je vlastně ve stejném duchu. Eh, členské státy a eh, jejich podniky mohou rozhodnout sami, ale pokud je to záležitost více států, tak sami nemohou rozhodovat. Proto je tady jako prostředníkem Evropská komise a my jsme také Eh, uvedli pozměňovací návrh, eh, který nepenalizuje užití těchto látek pro osobní potřebu. Každopádně doufám, že ještě budeme mít příležitost text vylepšit. A k té otázce REACH. Myslím, že já osobně bych dala přednost, aby se k tomu vyjádřila komise předsedající. Eh, ano, komise by toto mohla eh, teď eh, připomínkovat vzhledem k tomu, že Rýč je eh, o chemikáliích. Děkuji paní předsedající a děkuji za velice dobré dotazy, které tady zazněly z úst poslankyň a poslanců. Pokusím se na ně odpovědět po pořadě. Nejprve eh, k tomu, co říkala paní Het ohledně flexibility členských států a o propojení mezi těmi opatřeními na úrovni unijní a národní. To je skutečně velice důležitá záležitost. Úvodem bych chtěla říct, že podle našeho návrhu jak to je teď se stávajícím nástrojem, což je rozhodnutí Rady 387 o nových eh, psychoaktivních látkách, eh, tak to jsou členské státy, které budou vlastně tyto věci řešit. A eh, zatím je to nějakých 300 látek, na které upozornili členské státy od roku 1997 a pouze u deseti z nich byla přijata opatření na unijní úrovni. A to proto, že u těch dalších nebylo zjištěno, že představují jasné riziko na unijní úrovni. A já, my si skutečně myslíme, že členské státy jsou skutečně e, tím nejlépe nejpřípadnějším e, článkem, který má e, v této věci rozhodnout a podle našeho návrhu unijní e, opatření budou přijata poté, co ta látka bude detekovaná ve více členských státech a bude představovat e, určitou míru rizika v těchto e, státech. Jinými slovy, objem rozhodnutí bude převážně činěn na národní úrovni. Tam, kde se tedy budou věci řešit na úrovni národní, tak členské státy budou moci Eh, pokud budou mít eh, restriktivnější opatření již v chodu, anebo pokud je budou chtít zavést, tak, to, tak tak budou moci učinit protože dejme tomu identifikují vyšší míru rizika na národní úrovni, protože konkrétní látka je užívána, dejme tomu, rizikovější části obyvatelstva nebo určitým aktivnějším způsobem a tak dále. Pozdějací návrhy 15 až 17, o kterých hovořila paní kolegyně, jsou velice nápomocné. E, jasně vysvětlují, že v případě e, látek s nízkou e, mírou rizikovosti Eh, tak eh, i tam budou moci členské státy jít nad úroveň opatření unijních, pokud eh, samozřejmě toto provedou zároveň s a splní svoji oznamovací povinností, to je s cílem ochránit vnitřní trh. My se ještě budeme víc eh, zabývat tímto pozměňovacím návrhem, abychom dali své stanovisko. A k otázce ohledně REACH. To je velice dobrá otázka. Krátká odpověď je, že REACH tyto látky nepokrývá, anebo pouze zcela výjimečně případě látky, která je, dejme tomu, využívána v chemickém průmyslu jako GBL a zároveň také rekreačně některými eh, lidmi. Jsou tady omezení co do eh, množství, to znamená, že látky, které jsou v menší množství než eh, několik tun, nemusí být registrovány v rámci REACH a celá řada těchto látek by se do této kategorie vešla a také tam jsou. Kromě toho hodnocení rizik podle směrnice REACH nebere v úvahu e, rizika pro e, spotřebitele z užívání látky tak, jak to provádíme podle e, hodnocení rizik, jak ho stanovuje stávající nástroj. Takže tady je prostě určitý, určité prázdné bílé místo. A my navrhujeme posílit vztahy mezi REACH a tímto nástrojem, abychom eh, Evropskou agenturu pro chemikálie také zapojili do výměny názorů eh, a informací. Pak je tady ještě další otázka. Zdali by to měly být eh, hospodářské subjekty, které by měly tedy dokázat riziko či neexistenci rizika u látek uváděných na trh. Jenom to vyjasním. Podle návrhu předloženého komisí eh, se neuvádí eh, na trhy nové psychoaktivní látky. My tady nevytváříme nějaký systém pro zavádění na trh těchto látek. My vytváříme pouze systém pro to, aby ty látky, které už na trhu jsou, protože vlastně byly na trh uvedeny kvůli jiným eh, užitím, nebo tam prostě jsou, protože byly vyrobeny a umístěny v nějakém obchodě, tak eh, my prostě chceme, aby bylo hodnoceno riziko u těch, které jsou na trhu a aby se případně uh, Eh, stahli z trhu. Proto tedy nenajdete žádná kritéria pro umístěvání na trh nových látek anebo požadavky na hospodářské subjekty, aby se tím zabývali. A pak ještě k tomu, co řekla paní Weber, to je velice důležité. Členské státy opravdu potřebují své systémy eh, mít aktivní, mají si systémy různorodé, mají různé typy problémů spojené s užíváním těch látek, takže příklad či návrh, který jsme učinili, je něčím, co má doplňovat ten národní systém a ne ho nahradit. Předsedající, děkuji. Eh, pan Schlitter se ještě, ještě hlásí. Opravdu nechce, abychom se pustili do technické debaty ohledně REACH. Máme před sebou další témata. Takže 30 vteřin, ale opravdu kratičkou otázku, jinak bych navrhla, abyste si to bilaterálně s komisí vyjednali. Nebojte, já nebudu zabíhat do detailu rýče, což je mé nejoblíbenější téma v parlamentu, jak víte. <laughs> No ale nic. Eh, ale pakliže to má být zamýšleno k polikání, jak se to může vyhnout nařízením o potravinách? Protože eh, Omlouvám se, paní předsedkyně, ale to je dobrá otázka. Ono to nemusíte pouze polikat tyto látky, způsob podání, způsobu podání je celá řada. Poli, polknutí je jedním z nich. Ale pokud bychom to řešili v jakékoliv jiné legislativě, v konkrétní nové legislativě pro psychoaktivní látky, tak bychom je nikdy nebyli schopni eh, identifikovat systematicky, systematicky je analyzovat a systematicky je stahovat z trhu. Tak dobrá, říká paní předsedkyně. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali tento bod. Spravodajka eh, pro další bod, paní Gomez, právě přišla. Další je tedy rámcová. Ah, sorry, yes, deadline for amendment. Pardon, ještě ano, správně. Termín pro pozměňovací návrhy je 28. ledna v pravé poledne. Tedy ke zprávám Jiménez, Beferil a Protaševič. Dobrá, takže rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenství a Indonésií, jak se tady píše, co se týká eh, otázek readmise. Spravodajkou je paní Ana Gomez. Eh, k tomuto proběhla výměna názorů 16. prosince. Vyslechli jsme si prezentaci Evropské komise a rady, kteří nám vysvětlili požadavky na ty dva oddělené postupy. Takže nejprve dostane slovo paní Gomez, která má tímto slovo. Děkuji vám. Myslím si, že je důležité, aby poslanci věděli, že tento týden výbor AFET přijal e, zprávu, kterou jsem eh, rovněž sepisovala já, která se týkala eh, dohody o partnerství a spolupráci, kterou EU s Indonésií podepsala. Indonésie je velice důležitá země jihovýchodní Asie. Je to jedna z ústředních zemí ASEANu. Je to země, která má eh, více než 240 milionů občanů, čtvrtá největší na světě ehm, velmi mladá země, 40% lidí tam je mladších 25 let a také je to demokracie. A je to velmi zajímavé, protože je to demokracie, eh, kde 90% lidí eh, uctívá islám. A je to země na archipelágu více než 17 tisíc ostrovů napříč více než 5 tisíci kilometrů od Indického do Tichého oceánu. A je to transitní země v azijském regionu. Většina lidí, kteří cestují přes Indonésii, chtějí do Austrálie a většinou pocházejí z jihu Ázie. Ale nejenom. V podstatě z celé Ázie se tam, se tam scházejí transitní turisté. Takže tato dohoda o spolupráci která eh, byla eh, podepsána v roce 2009 a je teď ratifikována všemi členskými státy EU, které, ke které tedy parlament udílí svůj souhlas eh, na základě tedy té zprávy, která byla přijata v AFETu a v březnu, myslím, bude hlasována na, plen, na plénu, tak tato dohoda předpokládá e, ustanovení o navracení osob v článku 34 bod 3. Mělo by se poznamenat, že se jedná o první azijský stát, který podepsal s EU dohodu o readmisi, a to přesně z toho důvodu, že chceme řídit jak e, nelegální, tak legální migraci. Samozřejmě jasně se říká, že to je při ctění mezinárodní legislativy a všech e, základních principů. Stanovují se zde reciprokální povinnosti pro Evropskou unii i Indonésii. Při psaní této zprávy pro výbor Libe jsem eh, chtěla zejména, abychom požádali komisi, aby pravidelně informovala Evropský parlament ve všech fázích jednání o jakýchkoliv dohodách tohoto typu, zejména u této konkrétní dohody. Měli bychom zde mít možnost eh, také pozastavit celá jednání, pozastavit platnost dohody, pakliže dojde k porušování základních práv. Chtěla bych doporučit, aby do budoucna Evropská unie a Indonésie si vybudovali samostatnou plnohodnotnou dohodu o readmisi. Eh, toto je zatím pouze jediné ustanovení v dohodě PCA, ale není to samostatná dohoda. Readmise by rovněž musela zahrnovat, se vztahovat na občany třetích států a občany bez státních příslušností, protože Indonésie konec konců je transitní zemí nelegální migrace. A jinak tedy samozřejmě jsem pro, aby eh, toto ustanovení tedy o readmisi osob v dohodě mezi Indonésií a Evropskou unii, bylo schváleno parlamentem, ale jsem skutečně přesvědčena, že je potřeba toto téma rozvést v samostatné dohodě, která bude vyjednána extra mezi Evropskou unii a Indonésií. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Nejprve požádám předsednictví a komisi, zda chtějí vystoupit a pak dostanou slovo eh, ti poslanci, kteří tu jsou. Pan Kolmen za komisi, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Přeji všem dobrý den. S vaším dovolením, paní předsedkyně, rád bych předal nejprve slovo eh, kolegům z SVČ, což je služba, která eh, vede tato jednání. Kolegové vám dají obecný kontext a poté se Eh, po, poté požádám o slovo ještě já s konkrétnostmi. Eh, mně to nevadí, říká paní předsedkyně, pokud budete všichni struční. Děkuji vám, paní předsedkyně, já stručná budu. SVČ vítá eh, kladné stanovisko výboru AFET z předevčerejška a doufá také v kladné stanovisko výboru LIBE a doufejme také kladné stanovisko pléna parlamentu. Jak říkala paní zpravodajka, všechny státy dohodu PCA už již ratifikovaly a tím pádem se předpokládá, že tato vstoupí v platnost již velmi brzy, hned jakmile bude přijato rozhodnutí o ukončení jednání o dohodě PCA na straně Rady. SVČ by chtěla připomenout, že dohoda PCA není dohoda o readmisi, zahrnuje pouze ustanovení o readmisích které umožňuje stranám v budoucnu vyjednat takovouto samostatnou dohodu o readmisích. Eh, PCA, eh, dohoda o partnerství a spolupráci s Indonésií, je první takovou dohodou s azijským státem, který, která zahrnuje klauzuly o readmisi. Proto této dohodě o partnerství a spolupráci přisuzujeme velkou důležitost a těšíme se na její vstoupení v platnost, protože nám eh, podle našeho názoru nabídne daleko širší pole působnosti na poli migrace a povýší naše bilaterální vztahy na zcela novou úroveň. Děkuji. A teď tady pan Kolmen. O, děkuji. Jenom velmi stručně doplním eh, tím, že bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za eh, velmi optimistickou zprávu. Bereme na vědomí samozřejmě také všeobecná doporučení pro rozšíření politiky readmise což je tedy zahrnuto ve zprávě samozřejmě. A pak bych ještě zdůraznil to, co říkala právě má kolegyně. Toto je skutečně pouze velmi omezené ustanovení o readmizi a není komparabilní s plnohodnotnou readmisní dohodou, která by zahrnovala termíny, procedury, povolení, možnosti a tak dále, mimo jiné také otázky příslušníků třetích států a osob bez státní příslušnosti. Eh, momentálně se v této oblasti při jednání s indonézích omezujeme na tuto konkrétní oblast. Tady se o readmisi vlastních státních příslušníků v podstatě. Co se týče doporučení paní zpravodajky o budoucím možném uzavření plnohodnotné dohody o readmisi, samozřejmě toto bereme na vědomí, je to doporučení velice důležité, ale zatím musím konstatovat, že komise v plánu zatím nic takového nemá a to z toho jednoduchého důvodu, že eh, nelegálních migrantů z Indonésie, respektive občanů indonéských, se do Evropské unie dostane jen velmi málo a co se týče transitních čísel, zatím nemáme v podstatě žádné informace, ale Ehm, většina transitních migrantů v Indonésii pravděpodobně asi nesměřuje do Evropské unie, spíše zůstávají v daném regionu a snaží se dostat třeba do Austrálie. Takže zatím nic podobného v plánu nemáme. Samozřejmě migrační toky se mohou změnit, ale co se týká problému readmise, ty jsou zatím velmi omezené. Děkuji vám. Děkuji. Je zde někdo z řeckého předsednictví, kdo by chtěl k tomuto vystoupit? Žádná jména tu nemám. Zájem není. Dobrá. Tím pádem je pan Bronz zatím jediný, kdo se hlásí z poslanců. A nebudu vás dlouho zdržovat, paní předsedkyně. Mám jednu velmi stručnou otázku. Chápu účel dohody o readmisi, pakliže tato zahrnuje i třetí státy, ale trošičku mě mate proč je nutné toto mít pro vlastní občany dané země? Jsou snad nějaké země, které nechtějí zpětně akceptovat své občany? Mm, děkuji. Tak asi dáme slovo paní zpravodajce jednak, aby mohla odpovědět aby mohla přednést svůj závěr. Děkuji. No, asi jde hlavně o národnost a uznání národnosti těch daných osob. Co se stává, co se týká mnoha těch transitních migrantů v Indonésii, je to, že většinou vlastně nechtějí do EU, chtějí do Austrálie. A mnoho z nich jsou skutečně osoby bez státní příslušnosti. A nebo osoby, jejichž jejichž občanství lze jen velmi obtížně určit. Ráda bych eh, zdůraznila ještě jednou, že přesně tyto problémy si vyžadují, aby byla vyjednána separátní samostatná dohoda o readmisích je také velmi důležité zohlednit, že toto je poprvé, kdy se něco takového dostává do dohody o partnerství a spolupráci s jihovýchodoazijskou zemí. To je eh, tedy podle mě jeden z důvodů, proč by parlament neměl vůbec váhat a této dohodě, která otevírá dveře další plnohodnotné hodnotě o readmisích, by měl zkrátka eh, otevřít eh, vrata a přivítat ji s otevřenou náručím. Ale člověk nikdy neví, pravda? Konec konců eh, Zažila jsem už i dobu, kdy došlo k eh, migračním krizím v Ázii, v, v Ázii, které měly dopad nejen na azijské státy, ale i na Evropskou unii. A vzhledem k tomu, že azijská strana s tímto souhlasí, měli bychom souhlasit také. Děkuji vám. Děkuji. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 30. ledna. Pouze procedurální návrhy budou přijaty. Hlasovat se bude 12. nebo 13. února. A tím končíme tento bod na pořadu jednání. Další bod, ten byl na programu od 11. Jeden ze zpravodajů tady je, paní Sommer, ehm, další nikoli takže obávám se, že budeme si muset udělat pauzu až do 11 hodin, až budou zpravodajové všichni na místě. Děkuji, v 11 tu sejdeme. colleagues can i ask everybody to take their seats and we'll Kolegové, já vás poprosím, abyste se vrátili na svá místa a budeme pokračovat. Please take your conversation outside if you want to keep talking. So, um, our next and last point. Takže dnes eh, poslední bod bude společná rozprava o celém balíčku o dopravě, kde program registrovaných cestujících, tam je zpravodajem pan Enciu, druhá zpráva, systém vstupu, výstupu, registrace údajů a tak dále, paní Somr a změna nařízení 562 2006, kde je rovněž zpravodajkou paní Somr. Poslední rozprava na téma tohoto balíčku proběhla v září 17. září, kdy zpravodajové předložili pracovní dokument, proběhla výměna názorů, takže chci se zeptat zpravodajů, kdo z nich by si chtěl vzít slovo jako první, takže pan Enciu začne. Dobrá, prosím. Děkuji. Za posledních pět měsíců po prvním rozpravě v Libe jsme mm, uspořádali několik technických schůzí, několik dvě, dvě mise v terénu, eh, na, eh, ve Finsku na hranicích s Ruskem a na jednom letišti. Bylo to velice užitečné pro naši práci. Chtěl bych také zdůraznit že je tu připomenutá celá řada základních věcí souvisejících s na původním návrhem, které potřebují ještě další vyjasnění. Já jsem přesvědčený, že přiměřenost a očekávaná přidaná hodnota, jakož i technická proveditelnost u obou systémů registrace a vstupu a výstupu zatím ještě nebyla prokázaná. A proto vítáme iniciativu komise spolu s doporučením eh, parlamentu, aby proběhla studie, jejímž cílem by bylo zhodnotit proveditelnost obou návrhů, eh, jejich finanční efektivnost a, a použitelnost. Podle mého názoru taková studie může naplnit svý, své cíle pouze pokud oba spoluzákonodárci a komise se shodnou na jejím rozsahu a zadání. My považujeme za nevhodné, aby členové Evropského parlamentu byli považováni za pozorovatele v nadcházejícím procesu, jak to komise opakovaně uváděla. Eh, parlament je spoluzákonodárce a měl by být plně zapojen do diskuse a do rozhodování týkající se jakýchkoliv dalších kroků, které se týkají těchto tří zpráv. Technická povaha dalšího vývoje této problematiky by mohla mít eh, značné právní dopady, které zvlášť zdůrazňují potřebu, aby oba spolu zákonodárci byli plně zapojeni. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že je nepřijatelné, že komise rozhodla uspořádat eh, workshop eh, zaměřený na definici eh, působnosti a rozsahu očekované studie na pátek 5. února, 7. února což je poslední den po plenárce ve Štrasburku, tak že většina poslanců nebude moci být přítomná. Spravodajové a stínoví spravodajové v této chvíli dokončují společné stanovisko parlamentu, co se týče cílů a rozsahu studie a pilotního projektu. Jako spoluzákonodárci jsme přesvědčeni, že Eh, náš přínos by měl být plně brán v potaz v rámci nadcházejícího procesu. Tyto cíle by se měly zaměřit na některé základní eh, charakteristiky návrhu, jako třeba odhadované eh, časové roz napětí, které by mělo být přehodnocené a co se týče vstupu a výstupu, je třeba brát v úvahu všechny eh, možné alternativy a vyzkoušet je. Studie proveditelnosti by měla zhodnotit, do jaké míry jsou členské státy schopny implementovat eh, jednotlivá opatření, co se týče eh, personálního vybavení a technického vybavení na hranicích. Studie bude muset zhodnotit proveditelnost eh, na hranicích, na zemi, na vodě, na moři a eh, eh, na letištích z, a na, z pohledu biometrických údajů a, a časového, na, časové náročnosti zpracování. Tato studie by také měla zhodnotit, zda věc je schopno rozšíření tak, aby mohlo obsahovat funkci vstupu a výstupu eh, v souladu se veškerou legislativou na ochranu dat. Studie by měla také mm, mm, udělat analýzu nákladů. Očekávané odhady tedy nákladů obou opatření očekávají, tedy jsou vypočteny na 25 míry eh, věrohodnosti a současně eh, dochází k finančním restrikcím v důsledku vyjednaného víceletého finančního rámce. Eh, ta studie by měla také zhodnotit dopad na základní práva v souvislosti s užitím biometrických dat. A k, chtěl bych také komisi říci, že eh, je nutné, aby brala v úvahu v plném rozsahu stanoviska Evropského parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Paní Zomr. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také kolegovi Enču. Myslím si, že se nám spolupracovalo velmi dobře, což je skvělé, zejména při takto složitých tématech. I já bych ráda zdůraznila, že od poslední rozpravy zde v Libe se mnoho stalo v zákulisí. Není to tak, že bychom si hodili nohy na stůl a e, nic jsme nedělali. Ráda bych pak vzpomněla rozpravy jako takové. Podle mého odhadu e, bylo eh, tehdy asi 90% eh, poslanců ve výboru s tím návrhem k, omu, k oběma eh, návrhům k inteligentním hranicím nespokojeno a tím pádem jsme se my pak museli celou věcí ještě podrobně zabývat. Ti jsem velmi ráda, že zde dnes jsou také zástupci komise. Nevím, zda je tady někdo z rady. Je tu někdo z rady, no tím lépe. Tím pádem si rádi vyslechneme i názor obou těchto stran a náležitě jej zohledníme. Co se týká těchto velmi technických a komplexních návrhů k inteligentním hranicím, je důležité udělat si obrázek o praxi, to je velmi důležitá věc, kterou jsme s kolegou Enchu brali v potaz. A proto jsme v říjnu v Amsterdamu se informovali o funkčnosti e-gates, tedy registračního programu pro cestující. A e, bylo to velmi poučné. Mohli jsme si totiž udělat obrázek o tom, jaké jsou skutečně praktické výzvy u automatizace hranic. Pan kolega už k tomu let co řekl. A teď těsně před Vánoci eh, loňského roku jsme cestovali do Finska na ruskou hranici, tedy na finsko-ruskou hranici samozřejmě, Eh, přičemž bylo jasné, že nemělo smysl se eh, dívat na letiště, protože eh, hranice mezistátní, tedy fyzicky vzato, je něco úplně jiného a je neskutečné, kolik lidí se na té hranici mezi Ruskem a Finskem pohybuje. A to pro mne bylo dosti značné překvapení, zejména v tom daném kontextu a určitě to byla velmi zajímavá zkušenost. Není to už zadrátované, jak to bývalo. Je tam naopak velmi čilý pohyb tam i zpět. A je potřeba zavést tedy rychlejší způsob eh, odbavení na hranicích. To je, to je jasná věc. Samozřejmě jsme se zaměřovali eh, také na národní systémy pro přicestovalé a odcestovavší osoby. A mohu snad eh, říci jenom to, že samozřejmě ostatním kolegům ještě rozešleme zprávu na téma, co jsme viděli ve Finsku. Eh, tu zatím zpracováváme. Chtěla bych na tomto místě alespoň poděkovat finským hm, kolegům, kteří nám tu cestu umožnili, skvěle ji zorganizovali. Viděli jsme celou řadu celních stanic, eh, mohli jsme se ptát na věci, které nás zajímaly. Většina otázek byla také náležitě od, zodpovězena, které zodpovězeny nebyly, ty jsme pak dostali písemně zodpovězené, což jsou samozřejmě všechno velmi cené informace pro další postup v práci na této zprávě. Předtím, než jsme jeli do Finska, eh, komise v rámci schůzky se stínovými zpravodaji nám navrhla, že provede studii, Ehm, my jsme ji kdysi dávno také o to samé žádali a byli jsme eh, velmi, velmi rádi, že oni převzali iniciativu jen na základě diskusí zde ve výboru Libe. Eh, kolega Enču už říkal, že na základě výsledků eh, studie pak bude proveden pilotní projekt v některých vybraných členských státech. Ale k tomu nám jistě víc řekne komise. Samozřejmě otevřených otázek je stále ještě celá řada, zejména co se týká technické implementace těchto systémů. Bude potřeba rovněž vyjasnit, zda ty cíle, které si stanovujeme, by nebylo možné e, lépe provádět jinde a jinak. Uvidíme, zda je potřeba zavádět zcela nový systém se zcela novým systémem sběru dat, sběru dat a tak dále a tak podobně, ale to jsou všechno body, které by měly být ověřeny a vycizelovány v rámci studia. Já jsem si jistá, že my jako spolulegislátor budeme na jedné rovině s radou, ehm, jak tomu nevždy bývá. Ehm, jen neradi vidíme, že 7. února bude diskuse eh, komise s radou, což bohužel je termín, kdy my nemůžeme být v Bruselu, je to pátek po štrasburském týdnu, což je tak trošku škoda, ale komise nám tvrdí, že přes veškerou snahu to jindy nebylo možné. Hm, to my asi nezhodnodíme, že, ale No, e, dostali jsme pak nabídku komise, že se s námi sejdou ještě předtím, což je nabídka, kterou rádi přijmeme a už e, si připravujeme poznámky, které oni pak budou moci diskutovat sedmého. Ta studie, která má být připravená, nemá sloužit jako rozhodnutí pro nebo proti balíčku inteligentních hranic ale chtěli bychom spíše vytvořit solidní, robustní základ pro celou tuto iniciativu. Pochybnosti, které zaznívaly zde v tomto výboru a pochybnosti, které částečně máme i my a kterými se zabýváme při řešení tohoto tématu na základě diskuse ve výboru, ty je potřeba ještě vyjasnit a odstranit. Eh, jinak bude tento balíček inteligentních hranic od začátku mrtev a to nikdo nechceme, my chceme na něm dále pracovat. E, myslím si, že minimálně na základě té finské zkušenosti můžeme říci, že systémy inteligentních hranic potřebujeme. Stávající procedury jsou zkrátka prehistorické, takové to s tím razítkováním pasů, to trvá strašně dlouho a myslíme si, že automatizace tohoto procesu na základě dnešních standardů je velmi, velmi nutná a na místě. Vzhledem k množství osob, které překračují naše hranice, zkrátka štemplování pasů již není, již není eh, technicky způsobilé. Ovšem, eh, Teď je otázka, jak technicky takovéto urychlené pohraniční ověřovací procesy zavést. Eh, zda to bude prostřednictvím sběru biometrických dát, ale jakých? Eh, otisky prstů, skeny, eh, skenování rohovky, Půjde to rychle? Půjde to vůbec? Eh, je to časově přiměřené řešení? Lze to implementovat? My jsme viděli i v Schipolu eh, nové plány, které jdou ještě daleko nad rámec těchto návrhů pomocí zcela nové techniky. A teď je otázka, eh, do jaké míry můžeme toto téma rozvíjet pouze na základě statusu quo, tedy na základě stávající technologie, nebo zda se máme dívat dále do budoucna. Eh, zda bychom tedy eh, měli používat systémy, které v době, kdy tento princip bude implementován, již budou zastaralé. I toto je něco, co v rámci studie eh, řešíme. Nechceme používat starou techniku, ze zřejmých důvodů a bude potřeba eh, zkrátka mít trošičku výhled do technické budoucnosti, abychom byli co nejaktuálnější ve svém přístupu. Ráda bych upozornila na to, že máme 13 členských států, které mají již vlastní systém pro cestování do a z dané země a to je také velmi důležitá e, připomínka. Protože bude potřeba tyto státy nějakým způsobem zesíťovat, propojit. Ve Finsku jsme viděli, že takovéto systémy nám ulehčují práce, když fungují dobře, ale například není možné ve finském systému dohledat, kam daná osoba pak vycestovala z Finska. A proto i ve Finsku potřebují nutně systém, který bude umožňovat dohledatelnost osob ze třetích států při jejich dalších cestách po Evropské unii, přes které hraniční přechody, do jakých zemí a kdy pak opustí Evropskou unii jako celek. A musíme tady zohlednit i to, že 13 států má e, vlastní systémy, které jistě budou každý jiný z technického hlediska a je teď otázka, zda tyto členské státy ty systémy zachovají, anebo zda bude nutné, aby přesedlali na nějaký jiný společný technický systém, a nebo zda je možné ty stávající systémy nějak vzájemně si přizpůsobit a zajistit jejich vzájemnou kompatibilitu. Eh, já si velmi dobře pamatuji na svou zprávu z doby před čtyřmi lety zde eh, v parlamentu. Tehdy se jednalo o elektronické mýto a možnost interoperability technických systémů, které jsou vyvíjeny zcela nezávisle jeden na, druhým, na druhém. A tehdy jsme konstatovali, že nějaká kompatibilizace těchto systémů by byla nad naše síly. Ale uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Mohu snad ještě říci, že potom všem, co jsme diskutovali, co jsme se dozvěděli v mezidobí od naší poslední diskuse na toto téma v tomto výboru se, myslím, ukazuje, že takovýto systém pro sledování hranic určitě potřebujeme. A myslím si, že ačkoliv tedy můžeme pokračovat s tou prehistorickou metodou razítkování pasů, bylo by asi lepší takovéto systémy, takovéto nové systémy zavést, tedy poté, co proběhne studie, poté, co proběhne pilotní projekt, tak, abychom zajistili, že se přidržujeme těch nejmodernějších technických standardů. Samozřejmě je zde celá řada otevřených otázek, jak říkal kolega, potřebujeme odhad nákladů, eh, který zatím nevypadá příliš realisticky vzhledem k situaci, jaká je v členských státech. Ehm, a to tedy není vůbec růžová, prosím. A musíme se ptát, eh, do jaké míry budou členské státy schopny nést tyto náklady. Pak je nutno dodržovat ochranu osobních údajů a ochranu základních práv. To je také velice důležité téma, které mezi stínovými zpravodaji diskutujeme k balíčku inteligentních hranic. A zejména co se týče sběru eh, moderních druhů biometrických údajů. Komisi pak předložíme nebo pošleme ehm, seznam našich přání, seznam našich návrhů, našich a stínových zpravodajů tedy samozřejmě. Ty se budou týkat studie o balíčku inteligentních hranic a tento soubor přání pak můžeme s komisí až se tedy setkáme eh, před tím jejich setkáním s radou 7.2. probrat. Děkuji vám. Děkujeme vám, říká paní předsedkyně. Teď dostane slovo komise a předsednictví rady. Poprosím vás o stručnost a e, s ohledem na datum, které se zvolilo pro vaši schůzku, Eh, eh, navrhl, navrhla bych vám, že sekretariát Libe pošle kalendář parlamentních zasedání komisy. Samozřejmě já vím, že to je hrozně tajné a nikdo nikdy neví, kdy se parlament zasedá a kdy jedná v Bruselu a tak dále. A samozřejmě k chybám může dojít, ale ráda bych, aby v budoucnu k ním už nedocházelo. Takže teď za komisi pan Paul. Yes, uh, thank... Ano, děkuji. Dovolte, abych eh, se nejprve představil, jmenuji se Frank Paul a jsem z oddělení evropských systémů a vztahů s Irisou. Také se zabývám v rámci eh, Regular Migration eh, Task eh, v odboru vnitra a v předchozím životě jsem měl také co dočinění s takovýmto tématem, takže vím, jak je celá záležitost komplexní a e, s úctou a pokorou hledím na to, co máme e, eventuálně před sebou. A ty bolestivé lekce, které jsme e, museli vyvodit z rozvoje systému, si jen přeji, abychom zohlednili. Komise samozřejmě si velice váží toho, eh, té pozornosti, kterou parlament věnuje tomuto balíčku. Já mohu hovořit eh, poměrně stručně. Eh, v, čem, v tom, co tady zaznělo ze strany zpravodajky, není nic, s čím bychom nemohli souhlasit. A máme v úmyslu samozřejmě v co nejvyšší možné míře vzít v úvahu návrhy, které tady byly formulovány. A hmm. aniž bych chtěl předjímat eh, Eh, to, co komise musí učinit. Určitě chceme a také tak učiníme vzít v úvahu názory obou eh, kolegislativců, pokud eh, chceme prostě mít úspěch a chceme s věcí pohnout. A to je přesně náš cíl. Jsme o tom plně přesvědčeni z těch důvodů, které zmínila paní Sommer. Domníváme se, že toto je opravdu naprosto nutné, protože jinak nebudeme schopni do budoucna opravdu dobře spravovat naše hranice to je jedna věc. Nicméně eh, slovo eh, pozorovatel, observer, to je nevhodné, nepřípustné, eh, to se nemělo stát, omlouvám se za to. A plně beru v potaz to, co jste řekla vy, paní předsedající, ten výběr dat 7. února, no to skutečně nebylo šťastné. A pokusíme se, aby se nic takového do budoucna neopakovalo. My jsme nicméně navrhli, abychom uspořádali schůzku s zpravodají, tak jak to bude nutné, kolikrát to bude nutné, abychom eh, vyslechli vaše stanoviska. Eh, toto jednání eh, jestli, se dobře, jestli jsem dobře pochopil, <clears throat> bude maximálně technické. To není e, otázka politických e, diskuzí. Tyto věci budou zohledněny později, jaké jsou respektivní role institucí, e, takže toto není jednorázová záležitost ne, v žádném případě. Budou v čase e, a prostoru další příležitosti, kdy se budeme moci pobavit o obsahu studie a až rozsah e, studie bude trochu zřejmější, tak e, samozřejmě všichni, včetně obou dvou kolegislativců, budou do toho zahrnuty. Vy jste mě požádala, abych byl stručný, takže pomalu končím. Co se obsahu týče, souhlasíme s tím, co tady bylo řečeno, se vším. Jsou to věci, které musíme zohlednit. A dovolte zdůraznit dvě věci. Náklady. Musíme si uvědomit, že jsme v odlišném prostředí, jak co se týče e, rozpočtu k dispozici, tak e, co se týče finanční situace. A v mezičase každý měsíc dochází prakticky e, k novým vývojovým trendům v členských státech. Jsou to automatické brány, které se staví a to je v důsledku tlaku, který tady existuje, takže my musíme zajistit, aby vše to, co děláme, mohlo být znovu eh, použito, zohledněno v dalších eh, technických vývojových eh, krocích do budoucna. Předsedající, děkuji, pane Bole nejsem si jistá, zdali bych vám měla poblahopřát ve vaší nové funkci, či spíš vás, vám jenom popřát hodně sil. Pan Kalakadlidis za předsednictví, prosím. Ano, dobré ráno, pane, eh, paní předsedající, děkuji. Zdravím poslankyně a poslance. Eh, jelikož tady je plný tlumočnický režim, tak bych požádal o eh, to, zda bych mohl hovořit ve své materštině. Děkuji. A chtěl bych vás seznámit s tím, co je v současné době realizováno na úrovni rady. Budu velmi stručný, schrnu to rychle. Od té doby, co komise v březnu 2013 předložila své návrhy, tak Tyto návrhy byly v příslušných orgánech rady eh, velice důkladně prodiskutovány, konkrétně v pracovní skupině o hranicích a předsednictví začalo také eh, kontaktovat Evropský parlament v této věci. Od počátku našeho předsednictví eh, se již uskutečnily dvě schůzky na úrovni e, rady v oblasti justice a zahraničních věcí a soustředili jsme se na to, abychom nalezli při, e, při e, vhodný přístup a tyto legislativní práce urychlili. Naše předsednictví také zahájilo jednání o systému přístupu, který by byl pro všechny přijatelný. Také jsme vzali v úvahu e, připomínky a stanoviska členských států. Naším úmyslem je diskutovat o tomto přístupu a také e, následně předložit e, toto e, koreperu, aby bylo vše přijato na té politické úrovni rovněž. Takže toto má e, rada v úmyslu a pokud dovolíte, tak bych chtěl ještě připojit, že jsme samozřejmě tež e, názoru, že to, co bylo řečeno, musí být realizováno. Jsme tež si vědomi, že Evropský parlament tady má svou roli, kterou musíme vzít, eh, kterou musíme zohlednit a eh, budeme jednat společně a přejeme eh, maximální úspěch těmto jednání. Děkuji. Další, či jsou některé žádosti o slovo, dvě nebo tři, včetně mě, pan Coelho. Dobře, takže máme čtyři řečníky a pan Krfel jako první, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych eh, tady zmínit několik věcí v této souvislosti. Obecně řečeno, musím říct, že eh, tyto věci podporuji. Domnívám se, že se jedná o významnou iniciativu. Chci si jenom určité věci ujasnit. Slyšel jsem od paní Sommer o těch návštěvách a tak dále. Mně jde o to, zdali jsme se skutečně poučili ze zkušeností těch, kteří byli v tomto směru eh, již v minulosti aktivní, eh, ze zkušeností lidí například pracujících na americko-kanadských hranicích. Tam ty eh, parametry jsou do určité míry Eh, srovnatelné s našimi. Eh, mám pocit, že eh, suma sumárum se jedná o úspěšný přístup, ale mám takovou přirozenou eh, obavu ohledně technologie v tuto chvíli v současnosti a o eh, jejím použití, protože technologie má své výpadky, my o nich víme. Eh, napříč institucemi a zeměmi byly to velmi nákladné nedostatky. Jediní, kde z toho vytěžili, jsou ti, kteří vedou určité softwarové firmy. A já se chci ujistit, že prostě nepůjdeme tou směšnou cestou vydávání obrovských sum peněz, cestou realizace obrovských chyb a potom Eh, a odmítneme, odmítneme takové ty eh, papírové eh, způsoby řešení, které ostatně jsou velmi často úspěšnější než ty počítačové systémy, které občas kolebují anebo se strašlivě spletou. Eh, takže eh, pak eh, jsou často lidé tváří v tvář věcem, které nedokáží svým lidským rozumem opravit. To se stalo ve finančním sektoru i jinde. A mě by prostě zajímalo, paní předsedající, zdali jsme toto nějakým způsobem zohlednili. A za druhé, chceme opravdu zajistit naprostou bedlivost a ehm, pozornost Eh, co se týče eh, tedy eh, těchto technologických zařízení, abychom zase nevypadali jako hlupáci, jak se nikdy v minule stávalo. Paní Giller. Well, it's very interesting that council... Děkuji. Jak tady všichni říkají, tak je to důležité a podobně. My dobře víme, co to znamená. Budeme brát v úvahu do největší možné míry. My ve výboru LIBE jsme se pouze dohodli odložit tento legislativní proces za předpokladu, že budeme mít k dispozici studii, která bude eh, brána eh, v potaz na, do stejné výše jako ze strany, eh, studie ze strany rady. Čili pokud máte pozitivní chcete, abychom k vám přistupovali pozitivněji, tak nás berte vážněji. E, co se týče pana Bretinského, jestli dobře říkám jeho jména, e, vy, e, my jsme vás nazvali pozorovateli, ale to ne, to, to budete na stejné úrovni jako ostatní, tak to mnoho neznamená my tady slyšíme a pouze slyšíme, že už proběhla celá řada schůzí mezi radou a komisí a pan Bratenský také říká, že mezi 15. a 17. lednem proběhlo jednání o té studii a v kontrastu s členskými státy Evropský parlament ten dokument nikdy nedostal. Doufám, že to bude brzy napraveno. Také komise nás vyzvala, a vy jste to vysvětlili, abychom dali dohromady vstupy pro studii. To mi nepřipadá moc technické. Stanovit rozsah studie jako takové a pilotního projektu to bude hrát klíčovou roli při určování, jak to bude vypadat ve finále. Takže na té schůzi, která není technická, ale kde se bude rozhodovat o rozsahu studie, to se bude konat v pátek při Strašburském týdnu, abychom se toho nemohli zúčastnit. A jediný důsledek bude ten, že jestli chcete nám vyhovět, tak tento termín zrušte a dejte to na jindy. To nemůže být náhoda, e, že jste vypustili také z pozvánek z čínového zpravodaje zelených, to, to, to jako jistě nebyl záměr, že ano. Teď se dívám, co tam mám za další problémy. My jsme vám poslali seznam požadavků a to je naprosto klíčové pro nás. E, to je posouzení e, dopadů na základní práva, a ne, nechceme se soustředit na jediné řešení, ale různá řešení, včetně netechnologických řešení pro, tu, pro ten systém vstupu a výstupu. A to se všechno musí proskoumat detailně a eh, chci, chceme vědět prostě do jaké míry tyto požadavky berete v potaz. Pro nás ve výboru a v parlamentu je opravdu stěžejní, aby toto bylo naplněno. Vyhovujeme výborně dopis, který zpravodaj poslal komisi, ale jestliže komise neodpoví odpovídajícím způsobem, tak si myslím, že eh, budeme, jak si tu situaci eskalovat, před, předáme to spra- eh, koordinátorům a, a prostě my žádáme, aby naše požadavky byly splněny. Já vám blahopřeji k vaší nové práci v komisi. Já chápu, že to je těžké eh, v prvních dnech, ale prostě pro nás je to naprosto klíčové a já doufám, že vyhovíte našim požadavkům. Děkuji. Děkuji, pan Coelho. Děkuji. Já vítám tu studii. Myslím, že ji potřebujeme Souhlasím s paní Keller, že máme málo informací a doufám, že eh, ta studie umožní parlamentu rozhodovat taky. A taky si myslím to, co říkal pan Frank Paul, Evropská komise se musí ponaučit z minulosti a myslím, že to bude i v tomto případě užitečné sdílím skeptický přístup pana Enciu. Mám eh, více pochybností ohledně, než paní Somer ohledně potřebnosti tohoto systému. A souhlasím, když paní Somer říkala, že ta studie, to není studie, aby parlament věděl, jestli má říct ano nebo ne. To je studie, která má vysvětlit všechny problémy, kterým budeme čelit. A podle mého názoru tady jsou čtyři témata, která ta studie má prověřit. Za prvé, co dostaneme? Podle mého názoru od začátku není jasné, co z tohoto chytrého hraničního balíčku dostaneme. A my potřebujeme vědět, co bude skutečná přidaná hodnota celého systému. Za druhé je to otázka nákladů. A když hovořím o nákladech, myslím reálné náklady. My víme, máme ta počáteční čísla, ta jsou velmi vysoká podle mého názoru, ale je třeba brát v úvahu zkušenost se SIS-2 a víme, že ta počáteční čísla nejsou nikdy konečná. Takže ta studie by nás měla informovat nejenom o počátečních odhadech, jaké náklady lze očekávat na počátku, ale jaká budou reálná eh, reálná rizika nebo jaké, jak reálné náklady. Další otázka je ochrana dat. Mnozí tady o tom hovořili, hovořila o tom paní Sommer. Nové technologie otevírají dveře, ale také vytvářejí nová rizika. Obsah eh, problematiky ochrany dat v tomto balíčku nelze považovat za vedlejší téma, to je prvořadé téma a musíme se tomu věnovat seriózně. A konečně souvislost mezi evropskou strukturou a členskými státy. To znamená, co se ponechá na evropské úrovni, co bude jaksi eh, v rámci národních databází. Takže je potřeba zodpovědět tyto, minimálně tyto čtyři základní otázky, abychom si udělali představu o tom, co je dobré, co je špatné, co je jisté a co je riskantní, tak abychom měli uh, látku na přemýšlení, protože v případě, že bychom měli příliš mnoho pochybností, eh, tak eh, se nepohneme. Děkuji a poslední eh, jsem se přihlásila sama. Především děkuji zpravodajům za jejich práci a postup. Ta studie nám poskytne více informací Myslím si, že tam stále ještě zůstává na stole ta otázka, zda ano či ne, ale pokud bychom se do něčeho podobného měli pustit, tak bychom to měli mít daleko lépe připravené. A mám pár otázek na komisi. Vřele souhlasím s pochybnostmi pana Krkou. Já jsem ještě ještě neviděla mega eh, projekt v IT, který by byl úspěšný. Ukažte mi příklad, ale já jsem zatím nic takového neviděla. Takže my se musíme ponaučit z minulosti a musíme se ponaučit i od ostatních. Víme, že několik podobných systémů funguje, existuje. Eh, máme eh, ty e-borders, eh, exkurze ve Spojených státech a podobně. A podle mého názoru žádný z těchto systémů nefunguje na 100%. Hlavně ten americký systém se mi zdá, že má velké funkční problémy. Takže bych chtěla chápat, proč si komise myslí, že to zvládneme lépe. Teď my nedokážeme ochránit ani tento parlament před útoky hackerů na, eh, s, s obyčejným laptopem. Vy máte na starosti stanovení kritérií studie, ale to jako bychom si také měli říci, proč se do toho pouštět a proč si představujeme, že se vyhneme všem problémům, kterým se američané nejsou schopni vyhnout. Také bych ráda, nebo nejprve co se týče pilotního projektu. Mně není zcela jasné, co to znamená pilotní projekt. Existuje jeden typ pilotních projektů, které byly již realizované v členských státech a mně by se opravdu nelíbilo, aby vznikly evropské systémy za evropské peníze a vytvořit jakýsi hotovou věc, kde se potom jako řekne, že to je ten evropský systém. Takže tento přístup mě se opravdu nelíbí. A třetí a poslední věc z mé strany, myslím, že to byl pan Paul, kdo říkal, že je tlak na hranicích a to je ten důvod, proč to státy chtějí. Ale třeba tam jsou i jiné důvody, třeba jiné faktory. A když hovoříme o výdajích, o takových velkých výdajích, tak bych chtěla, aby mi komise oficiálně sdělila nebo přehled, kdo by měl užitek, kdo, která odvětví by poskytovala tyto služby, tuto infrastrukturu, jaké firmy jednaly s komisí, vy máte jistě registr lobbystů a, a nejenom jaké jsou finanční zájmy tady zatím, ale taky víme, že v mnohých těchto případech je to uh, obrana, je to uh, vojenský průmysl a americký vojenský průmysl, který tam má zájem. Takže kdokoliv bude systém budovat a provozovat, tak jde o to, aby nebyl v rozsahu nebo v dosahu americké eh, jurisdikce a, a to především z pohledu eh, ochrany dat. Eh, já, jestli komise nemůže nebo nechce odpovědět tady, tak já s potěšením napí, pošlu oficiální žádost, abyste nám dali informace, které firmy s vámi jednaly, protože těch zas není 10 tisíc po světě, to je pár firm, které mohou vybudovat takovýto systém takového tom rozsahu. Takže s kým jste jednali, chci vědět, abych si udělala představu o těch finančních zájmech. a, a o tom, kde tyto firmy e, mají sídlo, jak, jak, jakému právu podléhají. Takže nejprve e, pan Paul. Uh, thank you very much. Ano, děkuji. E, jako odpověď e, k tomu, co řekl pan Kirchhoff. Ano, my si plně uvědomujeme Eh, existenci těch dalších systémů ve světě, eh, které dělají částečně to, co eh, chceme my ohledně těch inteligentních hranic. Jistě byl jsem sám také na americko-kanadské hranici, na řadě dalších hranicích, kde jsou obdobné systémy, ale je skutečně velmi obtížné srovnávat ty dvě situace. A to z toho prostého důvodu, že Eh, eh, výjezd z Kanady znamená eh, vjezd do Spojených států a tady jde pouze a jedině o výměnu faktů, výměnu informací a mají ty dvě země v tomto smyslu mezi sebou uzavřenou dohodu a tak toto funguje. V našem kontextu by to asi nebylo tak ideální a nedovedu si představit, že si vyměňujeme údaje ze zemí, jako je třeba Bělorusko, o výjezdech a vstupech a nejenom paní Keller, ale všichni další asi by s tímhle souhlasili. Takže tuto situaci slovnávat nemůžeme. Ale co určitě udělat chceme, a proto jsme se začali těmi systémy zabývat velice zblízka, eh, studovat, jaká jsou jejich řešení, zjišťovat, zdali je můžeme můžeme převzít a vyhnout se určitým chybám. Obecná připomínka ohledně toho, že velké počítačové systémy, velké IT systémy většinou končí eh, v eh, hrozných nesnázích a jsou nepří, eh, nepřístojně drahé. Já mám zkušenost Eurodeku dvakrát dodaný bez eh, toho, abychom dosáhli eh, plné výše rozpočtu. IDEC, tak tam byla jedna problematická země, ale bylo to zase dodáno v souvislosti s výší rozpočtu. Jsou to tedy dva příklady, kde eh, prostě nebyl plně res, respektován Eh, ani čas, ani rozpočet, ale eh, hlavně nebyly dodrženy ty podmínky, které byly z kraje dány. Je třeba to sledovat eh, zblízka. Já vím, že je to obtížné, velice obtížné ty systémy dodávat v čase a s rozpočtem, které byly stanoveny. Musíme se poučit z těch eh, špatných zkušeností a eh, musíme zajistit, aby tato iniciativa byla opravdu úspěšná. Pan Kirkob řekl, že, že žádné chyby není možné eh, dělat. Bohužel je to tak, že chyby budou. To je nevyhnutelné, ale nesmějí to být stejné chyby jako v minulosti. A k tomu, co řekla paní Keller, my jsme opravdu odpověděli na dopis, který nám e, byl zaslán trochu pozdě, to ano, jak, jak jsem začal pracovat v minulém týdnu, tak e, jsem dal ty e, pokyny, aby tak bylo učiněno, včetně stínových, ještě to zkontroluji a zatím jsme tedy učinili, co se dalo. Opravdu mě Mm, opravdu mě hodně mrzí to FOPA se 7. únorem. Snažil jsem se to přehodit na jiné datum, ale prostě logisticky to už možné nebylo. Ale je to prostě takový start pouze e, pro získávání těch požadavků. Je to především technické jednání Eh, budou tam eh, technici z členských států a my budeme hovořit o těch praktických otázkách, o biometrických záležitostech eh, a združovat údaje, fakta, abychom zjistili, co členské státy ve svých, stát, ve svých situacích již udělali. Je to naprosto otevřené e, setkání, jste vítáni. Vím, že je to obtížné pro vás osobně, ale možná, že někteří vaši spolupracovníci by tam být mohli. A do budoucna tato jednání, obdobná jednání, již nebudou organizovány, aniž bychom vzali v úvahu časové možnosti dalších zúčastněných stran. K tomu, co řekl pan Coelho. Ano, eh, jedna z těch lekcí, kterou jsme z toho vyvodili, a konkrétně z SI2, o které pan Coelho hovořil, je toto. Prostě nezačneme, aniž bychom přesně nevěděli, co eh, chceme obdržet. Prostě to je teď náš eh, úmysl. Máme studii rozpracovanou, ta studie rozpra- vlastně definuje ten rozsah té, toho testu, v tuto chvíli právě proto nevím, eh, jak to bude celé vypadat, protože zatím jsme eh, v situaci, kdy definujeme teprve eh, rozsah. A poté, co budeme mít výsledky studie, tak budeme vědět, jak to celé bude vypadat. Ale není v mém úmyslu vytvořit tady jakýsi prototyp, to není ta myšlenka. Myšlenka je prostě otestovat určité hypotézy, Eh, matrix eh, processing times, eh, celé řady takovýchto praktických věcí, zjistit, zda je to proveditelné v konkrétním prostředí a závisí na výsledku studie. Možná, že budeme chtít jet do některých členských států, prohlédneme si, co tam mají a pokusíme se tam prostě testovat to, co máme v úmyslu realizovat na unijní úrovni a zjistit, co to Eh, obnáší. A to nám potom dá jistotu v další diskuzi, že to, co dáváme na papír, to, co předkládáme jako legislativní návrhy, má eh, cenu a je postaveno na solidních základech. A samozřejmě nezačneme něco, aniž bychom věděli, jaké budou finanční náklady s tím spojené, abychom tady nemuseli uh, prostě nějaké věci kolem rozpočtu měnit v zaběhu. A ještě k vašim otázkám. Já vás mohu ujistit, že jsem zatím s žádnou firmou ohledně těch inteligentních hranic nehovořil. Chci ale říct, že tady byla jedna firma, která nám tehdy pomáhala, a to už je řada let, s studií o posouzení dopadu. To je ale celé eh, úplně normální. Byla to firma zvaná Unisys, velmi dobrá známá IT firma a jde o to, eh, že vás chci ujistit, že prostě se do budoucna nespojíme s žádnou firmou, která má nějaké vazby na spojené eh, státy. Také budeme perfektně kompatibilní s pravidly ohledně veřejných soutěží, jak je stanovuje VTO. Takže to si myslím, že jsou všechny odpovědi na vaše dotazy. Mám dojem, že jsem snad eh, se vyjádřil ke všem vašim otázkám. Ještě pár věcí se tady eh, týkalo autorských práv a eh, ochrany údajů. Já mám pocit, že toto již bylo hodně z velké míry pokryto v té studii o posouzení dopadů. Pokud by tady mělo dojít k nějakým změnám, protože co se týče ochrany údajů, tak tam už vlastně ta zpráva o posouzení e, dopadů není aktuální, tak to, na to se budeme muset podívat znova. Děkuji. Děkuji. Předpokládám, že splňujeme nejenom pravidla VTO, když e, vybíráme operátora a všechno ostatní, abychom se ujistili, že to bude bez Patriot Actu. A tím tedy zpět ke zpravodajům. Nejprve, nejprve paní Somr. Děkuji vám. Já doplním jenom něco málo věcí. Jsem ráda, že komise je připravena ke kvalitní spolupráci a že to s tím 7. únorem už se nebude opakovat. A že budeme vnímáni a uznáváni jako rovnoprávný partner. To je skutečně milé. Konec konců jsme dvě části evropské legislativy, komise si toho už všimla, Konec konců rada by také asi nebyla ráda, kdyby byla degradována na nějakého pozorovatele, někoho, kdo o, kdo o nich bude rozhodovat. Takže děkuji komisi za přísliby, které zde byly v této věci učiněny. My se vám určitě ohlásíme, abychom si mohli odsouhlasit termín ještě před 7. únorem. Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že Spolupráce je skutečně velmi kvalitní mezi mnou a panem kolegem Enču, ale i mezi dalšími stínovými zpravodaji z ostatních frakcí, což je neméně důležité. Je potřeba toto téma řešit co nejtransparentněji a všechny pochybnosti náležitým způsobem probrat. Ehm, k panu kolegovi Kirkhopovi poznamenávám, že je potřeba, abychom eh, se dívali i mimo Evropu, podívali se například na situaci na kanadsko-americké hranici. Je pravda, že eh, to sice není komparabilní situace, jako máme v Evropě, ale samozřejmě kolega Enchu i já se určitě rádi projedeme i do Kanady a do USA, ačkoliv se trošku obávám, že na to asi nemá náš výbor dostatečný rozpočet. Ale doufejme, že před volbami se dostaneme alespoň na jednu další hranici, někde třeba v Evropské unii. Děkuji, pan Enchu. Děkuji. Já vám chci sdělit, že já jsem už navštívil tu hranici mezi Kanadou a USA, protože jsem členem delegace pro vztahy EU a Kanada. Takže jsem měl příležitost se na tamní hranice podívat. K dodání sem už toho mnoho nemám, chci poděkovat komisi. Teď už doufám, jsme si snad vyjasnili všechno, eh, co do úkolů jednotlivých stran. Zejména jsem potěšen tím, že komise přijímá to, že my nechceme být pouze pozorovatel, ale chceme být skutečně kolegislátor. Souhlasím s paní předsedkyní, že je potřeba od komise chtít, aby nám v tomto smyslu jasně odpověděla. A zároveň děkuji také paní Sommer za to, že tak dobře pochopila, jaký je náš společný cíl, že chceme něčeho dosáhnout, chceme konkrétně zavést nový a lepší systém inteligentních hranic. A nakonec chci poděkovat také všem ostatním kolegům za projevené názory. Mně je teď dosti jasné, že budoucnost inteligentních hranic snad už konečně začíná dostávat jasnější podobu. Děkuji, říká paní předsedkyně. Tím jsme vyčerpali témata pro tuto schůzi. Příští schůze proběhne příští čtvrtek 30. ledna od 9 hodin ráno a bude pokračovat ve 3 hodiny odpoledne a Poté se uvidíme 3. února, momentík pane kolego, ve Štrasburku. Ještě pan Bronz se hlásí, teď tady máte slovo, jenom 30 sekund, paní předsedkyně, když dovolíte. E, pokud se nepletu, a v tom případě se omlouvám, e, schůze 30. ledna nebyla v původním seznamu schůzí. A pokud to tak je, tak bych rád řekl, že pořádání schůzí, které nebyly předtím naplánovány, je záruka nízké účastní. A ta druhá součást záruky nízké účasti jsou izolované půldenní schůze. A upřímně řečeno, i já sám před sebou si dosti těžko ospravedlňuji utrácení 800 liber za letenky kvůli tříhodinové schůzi. Ono, ehm, na mě už se to nebude moc dlouho vztahovat, protože jak vás jistě nepotěším, já už tady po volbách nebudu a neplačte mi všichni najednou, ale bude to mít vliv na jiné lidi. Eh, pane Bronci, my budeme zcela ztraceni bez vás. Ještě paní Somr. Ano, a v této souvislosti bych eh, já ráda vyjádřila svou nespokojenost s tím, že eh, se čím více schůzí výboru pořádá ve Štrasburku. Ono se to postupně stává, zdá se, normou v tomto výboru, ale já bych ráda zdůraznila, že to není, nesmí být normalitou ve Štrasburku by normálně žádná zasedání výboru být neměla, kromě zcela výjimečných situací, ale můj dojem je, že se tady z toho dělá jakési nové pravidlo a ráda bych proti tomu tímto protestovala. Doufám, že se nám tuto situaci podaří zvrátit. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně, souhlasím s vámi oběma. I já mám dojem, že plánování zasedání výboru Libe jaksi není um, zcela geniální, protože na jednu stranu přidáváme nové a nové schůze do programů, které už jsou tak přetížené a v podstatě všichni blázníme ze schůzí a zároveň mám dojem, že ty sloty na schůze, které máme, se nevyužívají příliš efektivně. Podívejte se kolem sebe, tady dnes kolik je tu lidí a kolik tu bylo lidí včera. Upřímně řečeno, já sama jsem zcela Eh, zavalena e-maily, které, které se ruší, které se krátí, které se mění zkrátka. Konec konců byli jsme tu dnes ráno v 10, ačkoliv schůze začínala eh, v, v 9, ačkoliv schůze začínala ve 3 čtvrtě na 10. Jsem si jistá, že v jednom z těch 35 mailů to bylo, které jsme dostali, ale upřímně všichni máme dost práce, respektive já to tady předám šéfovi výboru a šéfovi sekretariátu. Ráda bych na ně apelovala, aby nám jaksi ulehčili práci a umožnili nám ji dělat pořádně. No dobrá, ale tím se tedy dostáváme skutečně už nakonec. Děkuji také tlumočníkům, uvidíme se příští týden.